milí kolegové, kolegyně, že zahájíme dnešní jednání později, ale koordinátoři skončili pozdě. My se snažíme, aby tomu tak nebylo, ale bohužel k tomu dneska došlo. A aby mohlo nebylo dost, tak já jsem si tam nechal své brýle, tak uvidíme, jak mi to půjde bez nich. No, zdá se, že to z vás nikomu nevadí, není mi vás líto, není vám mě líto, takže začínáme dalším bodem rovnou a to je technologie blockchain, no, obchodní politika v této oblasti. Máme zde všechny které toto téma zajímá. Naší zpravodajkou je Anna Gomeš, která se zabývá jednak technologie blockchain, jakože politikou orientovanou do budoucna v oblasti obchodní politiky. Na základě pravidla 54 my jsme přidruženým výborem my máme exkluzivní kompetenci v oblasti základních lidských práv, to znamená ochrana dát a samozřejmě všechny otázky, které se týkají vynucovacích orgánů. Výbor INTA je příslušným výborem. Paní Komeš se tomu bude věnovat, pokud jde o naše vztahy s výborem INTA. Takže ano, ty máš nyní příležitost pohovořit k tomuto velice důležitému, zajímavému tématu, takže se těšíme na tvoje názory, návrhy a poté diskuze. Prosím, blockchain. Děkuji. Tak jak jste se o tom správně zmínil, pane předsedající, je velice důležité, abychom připravili své stanovisko pro výbor INTA. Ten se snaží o to, aby blockchain technologie byla, nebo aby se z ní stala technologie, která bude usnadňovat obchodní aktivity Evropské unie do budoucna. A zároveň, aby naše obchodní politiky tím byly posíleny díky této technologie, clá, obchodní aktivity, zvýšit Eh, samozřejmě i bezpečnost přehraničně proudících dat. To je další věc, kterou se zabývá a zdůrazňuji, že je to nová technologie, která zároveň zvýší i určitou důvěryhodnost různých operací a transakcí, které jsou založeny na používání této technologie především ve finančním sektoru. nejde pouze o nadárodní společnosti, jde i o malé a střední podniky, které mají zájem na vývoji této technologie a měli by těžit z benefitů plynoucích z této technologie. Já si myslím ale, že je to takový příliš optimistický obrázek toho, čemu říkáme okultní eh, věda a celá technologie v oblasti blockchain. Samozřejmě, že technologie tohoto typu může napomáhat v této oblasti, posilovat bezpečnost a ovšem každá technologie se může použít pozitivním i negativním způsobem a my nesmíme zapomínat na to, že blockchain technologie byla vznikla v souvislosti s kryptoměnami. Měli bychom tudíž být nesmírně obezřetní a podle mého názoru bychom měli postupovat eh, mnohem více obezřetně s ohledem na to, co znamenají kryptoměny a to stejným způsobem, pokud jde o obecný zájem, o veřejný zájem, využívání těchto technologií typu blockchain, protože dojde k negativnímu použití kriminálními organizacemi, tak se to může využívat v oblasti praní špinavých peněz nebo jiných trestních činů. Taková ta neprůhlednost eh, samozřejmě eh, to je problém celé této záležitosti a zároveň i otázka ochrany dat, ochrana soukromí našich občanů jakožto základního práva, což je právě jedna z hlavních kompetencí našeho výboru. Občas na to zpravodajka neúplně poukazuje, tvrdí, že teda určité výzvy zde jsou, ovšem to nejsou pouze nějaké výzvy. Mohlo by dojít k opravdovým střetům v tomto ohledu. Proto je zásadní, aby výbor Libe mohl přijít se s naším stanoviskem a postavit celý tento návrh zpět ehm, na takový realistický základ, protože samozřejmě, že se jedná o pozitivní technologii, já s tím nějak nepolemizuji, ale je to věc, kterou musíme dále eh, sledovat a souhlasím s tím závěrem, že by komise měla vytvořit takovou eh, skupinu, která se bude zabývat standardy, normami blockchain technologií, bude sledovat celou situaci v tomto Eh, ohledu a budou tam odborníci na bezpečnost, boj proti praní špinavých peněz či financování terorismu a zároveň samozřejmě odborníci na GDPR nařízení, takže otázka obrany základních práv, eh, což by mohla technologie blockchain narušit. Děkujeme. A nyní rovnou rozpráva. Paní Mecela, paní Roberta Mecela má slovo jako první. Děkuji, pane předsedo, a děkuji spoluzpravodajce za prezentaci blockchain technologie a jak by mohla být užitečná při posílení našich obchodních politik. Revoluční prvek vzdávající digitální transformaci globální ekonomiky, jeho potenciál této technologie, blockchain, je, její potenciál je obrovské finance, doprava, zdravotnictví, oblast odpočinkového odvětví, transakce přeshraničního charakteru a tak dále. A naším hlavním cílem by mělo být, jak z toho vytěžit všechny potenciální benefity, které to představuje, ale zároveň to vybalancovat se všemi důležitými zárukami, které musíme implementovat pro zabránění zneužívání tohoto systému a mít tam dostatečné kompetence, zároveň analyzovat a charakterizovat rizika propojená s touto technologií a tato rizika musíme jednak zmírňovat, ale zároveň E, umožnit plný rozvinutí plného potenciálu technologie blockchain, čili určitá rovnováha. Jak postupovat? Musíme mít dostatečnou právní jistotu pro naše podniky, aby mohly investovat do této nové technologie, ale zároveň zajistit, Eh, záruky, které potřebujeme eh, s ohledem na možné zneužití pro praní špinavých peněz. My bychom se měli zaměřit na samotnou technologii a stimulovat inovace, rozvoj a ne zaměřit se pouze na nějaké krátkodobé finanční výhody. Já nejsem technická eh, technický odborník, ale blockchain snad ani neuchovává tradiční data. Je to technologie, kterou většina považuje za určitý doplněk tradičních databází. A na to nesmíme zapomínat, pokud jde o riziko spojené s ochranou osobních údajů, protože zatímco blockchain znamená, že to sice může přečíst mnoho uživatelů, ale je to v kryptovaném textu. A zároveň nesmíme zapomínat, že když hovoříme o kryptoměnách, a zde souhlasím s, se s paní s paní spravodajkou, že se musíme zabývat i otázkou praní špinavých peněz a možnosti zneužití blockchain v tomto ohledu kryptoměn. Eh, na závěr, jestli dovolíte, ráda bych eh, řekla, že se těším na další spolupráci, aby náš regulační a ekosystém byl dostatečně robustní a eh, silný a bezpečný. Děkujeme, Daniel Dalton má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že nejprve bychom měli jasně pojmenovat to, o čem se hovoříme, protože tento návrh výboru ITRE se týká o určitých povolování v soukromé záležitosti, ne v veřejné sféře, jako například kryptoměny to znamená, že je to něco, co může uchovávat data jiným způsobem, soukromí společnosti a tak dále. Z obchodního hlediska je to podle mého názoru nesmírně zajímavé. Představuje to obrovský potenciál, pokud jde o využití této technologie v obchodní politice, zamezit určitým problémům přeshraničních transakcí s ohledem na Brexit a jiných, jiné problematické oblasti. Čili představuje to obrovský potenciál a příležitosti. Já teda nezdílím tu skepsi ze strany kolegy například u kryptoměn, vždy to vlastně ani není propojeno s tím tématem, o kterém hovoříme, protože vlastně to, že to bude využíváno v privátní sféře, to znamená, že samozřejmě, že tam může dojít k praní špinavých peněz, protože to bude privátní využití. To je jasné. Já samozřejmě jsem připraven reagovat na tyto problémy, řešit to, ale nesmíme zapomínat na to, o čem hovoříme, protože blockchain technologie nejsou moc efektivní u uchovávání dat, ale zajistí transparentnost, na transakcí. To znamená, že by mohly být velice důležitým nástrojem v boji proti praní špinavých peněz, protože v podstatě tam není žádná možnost anonymity. Každá transakce je vysledovatelná a nemůžete je změnit, nemůžete je nějakým způsobem schovat, čili je to méně anonymní například u vajících transakcí, řekněme, hotovostního charakteru, čili jsou zde obrovské obchodní Eh, možnosti, jelikož hovoříme o eh, skutečně pouze privátní sféře a proto bychom se měli spíše dívat pozitivně na možnosti, které skýta tato technologie u kryptoměn. Prostě si myslím, že tam bychom měli trošičku mít eh, mm, otevřenější přístup. Jsou tam různé důvody, které vedou lidi k tomu, že využívají kryptoměny, například v odstavci 5 Eh, jako kdyby používání kryptoměn bylo postaveno mimo eh, legální platformu. To je podle mého názoru špatný přístup. Děkujeme, říká pan předseda. Ještě možná za komisi by někdo chtěl vystoupit. Je zde někdo k pozměňovacím návrhům nebo někdo, kdo by se chtěl vyjádřit k blockchainu? Nebo pouze budete naslouchat. Děkuji za slovo, pane předsedo. My jsme velice rádi si vyslechli všechny příspěvky. Pro nás je to nesmírně relevantní pro výbor INTA a samozřejmě i pro komise při finalizování tohoto textu. Dobře, dobře, říká pan předseda. Takže komise zatím ještě nemá nějaké konkrétní stanovisko k technologii blockchain. Bloomberg a CNBC a jistě i ostatní subjekty se zatajeným dechem očekávají, co se bude dít. Lidé určitě naslouchají a poslouchají naši rozpravu a to, jak budeme dále postupovat, to si myslím, že je zajímavé. Takže děkuji všem, kteří eh, jsou zde přítomní, paní Gomez. Pozměňovací návrhy předkládáme do 24. září. Mnoho lidí se zajímá o toto téma. Všichni tři kolegové jasně poukázali na to, že je to propojeno s naší stávající práci, ale zároveň s novými koncepty, kde se očekávají naše názory, naše stanoviska. Proto jsem zajímavý, proto mě budou zajímat i pozměňovací návrhy. Takže možná ano, kdyby se na to reagovala něco i k těm pozměňovacím návrhům. Já jsem možná trošku skeptik v tomto ohledu. Možná je to trošku určitá ignorance z mé strany nebo vůbec ten způsob, jakým to funguje. Já jsem, když pan Dalton hovořil o tom, že v podstatě to představuje nebo že tam bude méně anonymity a zvýší to transparentnost transakcí, já jsem to pochopila. Já netvrdím, že já jsem o tom hovořila i na úvodním vystoupení, že by to mohlo lépe kontrolovat praní špinavých peněz, ale na druhé straně by to mohlo být zneužito i tímto způsobem. A to, že zde nehovoříme o veřejnoprávních systémech, ale soukromých blockchainových povoleních, To ale neznamená, že bychom měli snižovat eh, důležitost eh, rizik a výzev v této oblasti v boji proti praní špinavých peněz a zároveň ochrana základních práv. Pokud by to byla služba nějaké soukromé společnosti, která využívá tuto technologii. GDPR nařízení v tomto případě musí být stoprocentně aplikováno, protože by to mohlo mít obrovské negativní dopady. Pokud eh, GDPR nařízení nebude uplatňováno. Proto si myslím, že nejdůležitější ze strany stanoviska LIBE k tomuto návrhu zprávy výboru INTA je zajistit, a já bych to přečetla, že tato poradní skupina bude na komisi opravdu vytvořena, že tam budou odborníci na praní špinavých peněz a GDPR. Děkuji. Děkujeme, říká pan předsedající. Těšíme se na všechny pozměňovací návrhy do 24.9. Takže děkuji, říká pan předseda. To je konec naší úvodní diskuse a děkujeme samozřejmě i za příspěvek eh, Evropské komisi. Děkujeme a nyní se dostávám k dalšímu bodu, milí kolegové, na našem programu. E Což je zpráva OECD. A jsme podle, jedeme podle programu migraci. A je mi ctí, že Mohu přivítat Žána Kristofa Dimona, který koordinoval ehm, verzi z roku 2018 ehm, přehledu nebo výhledu OECD mezinárodní migraci. Tato publikace analyzuje vývoj v oblasti migrace a politice migrační v zemích OECD a některých nečlenských zemích. Ehm, Pozval, důvod, proč jsme pozvali pana Demonta, eh, srdečně tím vítáme ve výboru, je, že jsme chtěli aby eh, migrační trendy v EU byly zasazeny do širší perspektivy, jinak co se týče počtu příchozích ve srovnání s eh, situaci v jiných regionech západního rozvinutého světa. Také nás to může inspirovat, co se týče dalšího směřování, jsou úspěšné v ostatních částech světa, jako znamená modely migrace. Um, Zaměř, se zaměřuje na dopad nových migrantů na trh práce v hostitelských zemích a dopady takzvané nelegální migrace. A také to eh, mm, obsahuje statistickou přílohu. Takže vždy vítáme OECD, ale především co se týče mezinárodní migrace. Takže se těšíme na vaši krátkou prezentaci a mluvám si, že to je tady čtvrtek odpoledne v každé po náročném týdnu, ale srdečně vás vítáme a nás by zajímalo, co tady nám k tomu můžete říct. Mm, děkuji vám, děkuji vám za příležitost se s vámi podělit o naši výroční um, publikaci. A já um, se pokusím schrnout těch 400 stránek do 12 minut. Takže prosím další slide. Nejprve chci zdůraznit, uh, Mm, první tedy signál z eh, této eh, prezentace. Není to nic nového, že migrace OECD je nejvyšší po desetiletí přes drobný pokles v roce 2017. Dále příliv migrantů a uprchlíků se vrací k takzvanému novému normálu. Eh, také máme kapitolu o trhu práce a dopadu na příliv, přílivu prchlíků, který bude skromný ve většinu případu, ale nikoli všude. V některých um, z, e, eh, místech to nebude tak marginální. Dále je eh, tam kapitola, která se týká potřeby řešit nelegální zaměstnávání zahraničních pracovníků nejenom kvůli důvěře um, veřejnosti obecně, Další slide. Mm, takže migrace. Eh, a pardon, další slide. Tady to jsou ta hrubá data, která ukazují posl- nedávné migrační toky. Máme asi 5 milionů nových migrantů zemích OECD v roce 2017, 40 z nich procent z rodinných důvodů, 20 procent humanitární. Migranti EU přišlo 1,4 milionů lidí z cizích zemí. Třetí zemí to je asi 300 tisíc víc než USA. Takže EU je sice trochu větší, ale jako procento je to stejné. EU také um, dochází, te, došlo tedy k 1,4 migrace v rámci EU, asi 40 eh, migrantů do zemí OECD. Pak tady máme procenta celkové populace. Jak vidíte, jsou tady obrovské rozdíly v jednotlivých zemích od nuly téměř včetně některých evropských zemí. Slovensko, Maďarsko, kde imigrace je nízká, až 3,4 nových migrantů do Lucemburska, dvě, více než 2 ve Švýcarsku. Se týče EU jako celku, tak když vyloučíme mobilitu intra EU, v rámci EU, tak, tak je to eh, 4 no, 34 ročně. Stálá migrace, eh, dočasná migrace také roste. Všechny kategorie, včetně ehm, mm, jedné kategorie, která trošku poklesla, eh, která, ta kategorie, která nejvíce stoupla, to jsou sezónní pracovníci o 30%, a to je z důvodu jedné země EU, což je Polsko. Poprvé jsme byli schopni konsolidovat data o dočasných pracovnících do OECD a máme 4 miliony dočasných pracovníků v roce 2016 a v přijímajících zemích OECD, tedy nej, první eh, země je Polsko, před USA, před Německem. Všichni asi znají situaci v Polsku. 2017 data ukazují asi ještě větší čísla. Další slide. Co se týče azylantů a uprchlíků, v posledních letech došlo k velkému přílivu, největšímu od druhé světové války. 4 miliony lidí požádalo o azyl v OECD. Od ledna 2014 do prosince 2017 4 miliony lidí. 1,6 milionů lidí dostalo mezinárodní ochranu. Takže jsou to samozřejmě velká čísla. Ale zase měli bychom to dát do nějaké perspektivy. Turecko, Jordánsko, 5 milionů Asie, Pacifik, téměř 8 milionů lidí, včetně 3,5 milionů přítomných uprchlíků. A nemluvím o nedávných trendech v Latinské Americe, kde dochází k exodu z Venezuely. Jsou to velká čísla pro Evropu, ale není to celosvětového hlediska výjimečné. Pak jsou tady poslední data, nejposlednější, které ukazují, že i přes přetrvávající napětí v Evropě, tak Evropa už není v krizi. Ehm, k dnešnímu dni 2018 Španělsku je 50 více přicházejících po moři než eh, Řecko, Itálie, to asi, ale je to asi od desetkrát méně než v roce 2015. Samozřejmě to souvisí s politickou krizí solidarity v rámci EU. Tady vidíme ale, že to je mimo, jenom nejenom EU. Tady jsou počty přesídlení, a mm, potom prudké mm, nárůstu v roce 2016 vidíte, že to číslo pokleslo téměř o polovinu v roce 2016. Mm, I přesto, to je tam tmavě modrá, že do Evropy to, to přesídlování stouplo. takže Evropa dělá tedy svoji část, ale globálně vidíme, že to je mnohem méně, než Eh, to odhadovali i UNHCR. Další věc, která přitahuje velkou pozornost, je trh práce, dopady na trhu práce. Mm, tady je další slide a tady jsou další čísla. V roce 2018 jsme se pokusili odhadnout ten dopad do prosince 2020 na základě různých scénářů. Jeden eh, předpokládá, že ty toky budou pokračovat eh, na základě toho, co se mm, eh, dělo v roce 2013 a další scénář, že zůstanou stejné jako na úrovni roku 2017. Pak vidíme, že ten přítok uprchlíků zvýší počet pracujících než, eh, u um, méně než 0,3%, že velice malý šok, co se týče čísel. Nic, co by tedy narušilo trh práce i v zemích jako Německo, Rakousko, Švédsko, ten dopad je asi mm, mezi 1,6 a 1,8 celkové pracovní síly. Takže když se díváme tedy ne na mm, osoby Eh, ve věku schopném práce, ale dopad na trh práce. Vidíme, že tady je malý očekávaný dopad. Eh, vzhledem k té velké, obrovské krizi. Nicméně tady vidíme, myslím, že ta, tu publikaci ale máte, můžete se na to podívat podrobněji. Když se na to podíváme podrobněji, tak ten dopad možná v některé z jejich skupinách bude větší. Především pro málo vzdělané, mm. lidi ve věku 18 až 24 let. Když se zaměříme na tyto skupiny, kdy ty nedávno příchozí azylanti jsou tedy zaměř, koncentrováni, tak vidíme, že ten dopad může být až, 50 pro, až 15 v Německu třeba. V tomto segmentu trhu práce. Takže i když to je relativně malá skupina populace, tak další eh, zhoršování situace zaměstnanosti, tady ta mm, skupina má právě relativní problém se integrovat, tak vzhledem k konkurenci e, uprchlíků, ty pracovní místa, tak tam dojde k, mm, jaksi k e, většímu dojmu veřejnosti o celkovém dopadu. A my se my vyzýváme posílení politik, které mají být zaměřeny na tyto skupiny společně s snahou podporovat rychlou integraci uprchlíků. To všechno by se mělo dělat najednou, posilovat tedy podporu pro ty málo vzdělané mladé a posilovat eh, snahu o integraci uprchlíků. Poslední věc, co chci říci, je nelegální zaměstnávání zahraničních pracovníků. V roce 2018 to vypadalo, že způsob, jak to řešit, tak jak víte, tak to bylo v centru politického zájmu už leta. Ale teď eh, přispěla řada faktorů k tomuto. Jednak jsou to dopady ekonomické krize z roku 2008. Hodně migrantů bylo v EU legálně a přišli o pracovní místo a pak se staly tedy nelegálními. Dále je tady mm, možná obava hledně zneužívání dočasných migračních programů a rostoucí počet od zamítnutých azylantů v Evropě. Odhady ukazují, že čistá kumulovaná čísla odmítnutých zamítnutých žadatelů do prosince 2020 bude 900 tisíc až 1,2 milionů. Někteří se vrátí do země původu, ale ne všichni. Takže tady je riziko, eh, že naroste počet lidí v té nelegální situaci. Mm, co se týče zaměstnávání cizích pracovníků, tak tady dochází nerespektování některých pravidel, ať migračních nebo pracovně právních předpisů, což je poměrně složitý fenomén. Souvisím to s tím, že lidé buď nemají povolení, anebo jim vypršelo. Nebo mají povolení, ale nerespektují pravidla, podmínky, které souvisí s tím povolením. Někdy z důvodu toho, že pracuji v neformálním sektoru. V USA situaci známe dobře, tam je 1,1 milionů ilegálních migrantů, to je 3,5 populace. V Evropě je to obtížněji odhadnutelné. Patrně to bude mnohem méně než v USA, Spíše to budou mladí lidé v zemědělství, stavebnictví nebo domácnostech. Eh, hlavní eh, důvody nelegálního zaměstnávání je to pravděpodobnější v případech, kdy neformální zaměstnávání je běžné. Pak je tady eh, rozdíl mezi poptávkou po um, této, tomto typu práce a počtu migrantů, pak je to neadekvátnost a nekonsistentnost administrativních pravidel, které mohou vést k té nelegálnosti, ne, nejen co se týká tedy obnovy třeba povolení. A pak nízké pobídky pro zaměstnance eh, hledat legální zaměstnance vzhledem k nedostatečným sankcím, což je samozřejmě velmi důležité. A poslední slide ukazuje politické reakce eh, na nelegální zaměstnávání, ehm, vyšování povědomí, verifikační systémy, jako v USA, v Austrálii nebo Kanadě, tam jsou zajímavé nástroje, kontrola a vynucování práva. Většinou se eh, zaměřují na různé sektory, ty inspekce, prostředky, které E, mají ty inspekce, jsou velice omezené. Sankce a pokuty. Země OECD mají různé přístupy, co se týče trestních sankcí a podobně. Ale nakonec to je poměrně nedostatečné e, změnit tedy tu pobytku pro zaměstnavatele. Něco je třeba udělat, je třeba hledat legální cesty. boje proti nelegálnímu zaměstnání by měl být na základě široké škály prac- opatření, aby se snížilo e, nelegální zaměstnávání a zvýšilo legální, e, třeba uplatňovat především stávající regulace na pr- pr- pr- pracovní sektor. E, Eh, zřízení Evropského orgánu pro pracovní je příležitostí posílení této politiky eh, ze strany EU. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Thank you very much. Um, I should mention that... Ano, děkuji mnohokrát. Chtěl bych říct, že je dneska čtvrtek odpoledne a že skutečně je také přenášeno toto jednání, takže skutečně jsou tady věci velice důležité, že je to tedy řečeno v přímém přenosu. A já v podstatě si myslím, že tady bude celá řada otázek i z mé strany od paní Gomešové. Ale v podstatě jedna z mých otázek se týká v podstatě předpovědí v oblasti OECD týkající se celého toho vnějšího prostředí, expertní tedy předpovědi týkající se migrací, kde v podstatě se migrace ukazují jako spíše negativní jev a mnozí politici potom využívají i různých poplašných zpráv v různých zemích, například ve Spojeném království, například k takovým věcem došlo Čili v podstatě toto je věc, kde OECD z hlediska ekonomických předpovědí má velmi silné zázemí a já bych se chtěl zeptat, pokud jde tedy o ty předpovědi týkající se migrací, je to v podstatě určitá politická jaksi i činnost, protože to má svůj dopad i na tuto oblast, pokud jde například určitá čísla a jakým způsobem, když tedy ta zpráva je skutečně velmi jaksi podstatný příspěvek celé té tematice, jakým způsobem to vnímáte, že se lidé nedívají na ta čísla, protože jste hovořil o tom, že tady je určitý ústup. Je to něco, co se skutečně tady připouští, co je uznáno jako realita. A pak tady samozřejmě o některých věcech víme, například pokud jde tedy o to, že víme, že například ty požadavky, žádosti tedy o poskytnutí azylu jsou dosti podstatné v rámci tedy OECD, ale speciálně v evropské části OECD. A mm, v podstatě vzhledem tedy k důvěryhodnosti celé organizace, myslíte si, že když hovoříte o tomto, že to má skutečně nějaký konkrétní dopad tedy na způsob, jak hm, politici vnímají tuto otázku právě v souvislosti s tím, co jste říkal o poklesu žádostí o azyl. Když se podíváme například na ty konkrétní údaje číselné, tak skutečně dochází k těm poklesům všude téměř. A proto bych chtěl vědět, zda skutečně nějakým způsobem tedy jste schopni prosadit tyto informace dál. A pokud jde o dopad na pracovní trh, v podstatě tady se to samozřejmě týká celé řady věcí, které řešíme v tomto výboru. A jedna z otázek, kterými se zabýváme, je začlenování do pracovního trhu. Čili v podstatě to je jedna z věcí, které jsou pro nás podstatné. A chtěl bych vědět, zda skutečně i v této souvislosti máte nějaké konkrétní předpoklady. byste se zabývali samozřejmě tedy těmi otázkami dopadu migrací na pracovní trh já to nechci nějak přehánět, ty statistiky, které se objevily ve zprávě, ale mám pocit, že v podstatě ta čísla zdají, tedy se zdají ukazovat určitý správný směr. Máme například otázku tedy zvyšování míry zaměstnanosti a máme tady i otázku tedy míry nezaměstnanosti, například pokud jde o e, srovnání mezi e, africkou a azijskou populací. Tam byl tedy z vaší strany zmíněn určitý posun. Myslím si, že to je velice zajímavé a myslím si, že rozhodně tedy ta čísla bychom neměli asi nějak přehánět, protože ten e, posun není třeba zatím z hlediska těch čísel jednoznačně zřetelný, ale v podstatě máte v podstatě pocit, že vlády jsou schopny skutečně využít takovýchto informací, že jsou jich schopni využít i představitelé nevládních organizací, nebo se to spíše tedy neví a nepoužívá? Protože v podstatě to jsou čísla, která se měří v oblastech, které jsou politicky velmi citlivé. A já si myslím, že to má skutečně velmi jaksi pozitivní náboj v sobě. Je tady otázka i politických reakcí právě ve vztahu k migrantům. A myslím si, že je to skutečně velmi důležité i z demografického hlediska, že skutečně je tady, tady ten pohled často negativní. Čili to jsou v podstatě takové mé návrhy, otázky. A je tady tedy otázka skutečně té důvěryhodnosti těch informací právě ve vztahu k těm předpovědím a prognostikám v oblasti ekonomické. Myslím si, že v podstatě je tady samozřejmě otázka zákonné migrace, to je velmi důležitý tematický také okruh a myslím si, že potřebujeme skutečně mít kvalitní a podložené statistiky, protože je to skutečně politická otázka sama o sobě. A když chceme mít nové nástroje pro eh, zákonu migraci, například modré karty a podobné jiné tedy eh, nástroje, tak je skutečně takováto zpráva velmi podstatná. Já myslím, že je určitě důležité tedy mít právě i e, podklady, které se týkají právě této otázky legální migrace, čili je pro mě právě důležité, abyste nám řekl svým způsobem, jak vypadá tedy také vaše stanovisko, kterým můžete doplnit to, co se skrývá za těmi čísly. A teď ještě někdo další? Nikdo se nechce přihlásit? Takže já jsem vám teď vlastně položil celou řadu otázek. Mě to opravdu velmi zajímá. a jsem opravdu velmi tedy rád, že jste se mezi nás dostavil a že jste zde tedy předložil své vystoupení. Já mnohokrát děkuji a děkuji také za tu příležitost, která mi byla dána, protože to je vždycky velmi důležité. Je důležité se moci o takovéto informace podělit. Je důležité, abychom mohli ty informace předávat co nejširšímu okruhu posluchačů a vy patříte samozřejmě k těm, kteří jsou velmi důležití, pokud jde o otázku právě eh, toho, jakým způsobem se celý ten problém bude vyvíjet. A pokud jde o ty statistiky a vaše otázky týkající se míry, do jaké ta čísla, která předkládáme k veřejné diskusi, jsou užitečná a do jaké míry je jim nasloucháno. Myslím si, že je tady v podstatě určitá možnost pochopit, co v podstatě vytváří určitý rozpor mezi eh, veřejným míněním a experty a tedy také tou statistickou složkou. Myslím si, že je důležité si uvědomit, že je třeba, abychom překročili tu hranici jenom nějakých průměrných čísel. Že v podstatě, když řekneme 1,3%, to v podstatě pro mnoho lidí vůbec nic neznamená. Čili v podstatě eh, lidé chtějí vědět, jak bude vypadat na konci měsíce třeba jejich výplata, jaký tedy to může mít konkrétní dopad pro ně na té komunitární úrovni. A když hovoříme o migrantech, někdy ta čísla mohou být nízká, ale potom může být v některých místech silnější koncentrace a ta viditelnost a ten způsob vnímání se tím velmi změní, čili je důležité, abychom v těch našich analýzách tyto věci neopomíjeli, abychom je vnímali a abychom právě překročili jenom tedy mm, tu sílu těch průměrných čísel abychom se pokoušeli identifikovat určité specifické body, eh, které právě mohou vzbuzovat znepokojení. Protože v podstatě samozřejmě, ano, někde to může být nula, ale když potom přijdeme na nějakou specifickou skupinu, například tedy tu, kterou jsem zmiňoval, ti eh, mladí muži bez příslušného vzdělání, a to už je tedy problematická skupina v některých zemích sama o sobě, tam skutečně ten dopad podle našeho názoru může opravdu mít velký dopad právě na způsob, jak se bude ta skupina vnímat jako celá. A druhá věc, kterou jsme se také snažili v této zprávě vypíchnout, je, že když hovoříme o legální migraci, budeme také tedy v podstatě muset hovořit o tom, že máme určitou potřebu vytvářet pravidla, systémy, proto aby lidi pracovali legálně, ale abychom také mohli říci, že v podstatě máme i nějaké nástroje v případě, že tomu tak nebude, že to zaměstnání nebude legální. Například v Eurobarometru nedávno padla otázka, myslíte si, že tedy je hodně migrantů v zákonné situaci v Evropě a mnoho lidí tvrdí, že v podstatě je převaha těch, kdo tedy jsou v té nelegální situaci. Ale mm, nevnímat právě toto hnutí jaksi ve veřejném mínění, ne, nebrat v potaz tyto názory by byla jistě chyba. Čili proto my se snažíme řešit i tyto otázky velmi citlivé a hledat tedy důkazy pro to, že je důležité, aby věci byly zasazeny do kontextu, že v podstatě to může být třeba určitý problém tady, ale že třeba ve Spojených státech ta situace vypadá jinak, že samozřejmě otázka legálnosti je důležité aby skutečně tedy zde tyto věci byly zajištěny, aby lidé měli třeba pracovní povolení a aby také tedy ten zaměstnavatel, který takového člověka zaměstnává, e, tu práci tedy opravdu úředně nahlásil. Čili to je celá řada věcí, které zohledňují nejrůznější situace a také třeba tedy potom zvažovat různé politické tedy odpovědi na tyto výzvy. Myslím si, že to je tedy také způsob, jakým jsme se pokusili my přispět k této rozsáhlé diskusi, protože samozřejmě ten kontext je velmi náročný. Když se dostaneme k těm číslům, skutečně ta expertíza není jaksi eh, vždycky snadno potom dostupná pro veřejnost, protože nemáme vždycky ty kanály, jak můžeme tyto informace předávat. Ale jak říkám, skutečně nesmíme se zastavit jenom u těch průměrů a je třeba hledat tedy jiný způsob, jak řešit tyto otázky. Ano, děkuji mnohokrát. OECD v podstatě hodně pracuje tedy s otázkami třeba hospodářského růstu a bylo by jistě dobré, kdybyste něco právě řekli i v této souvislosti eh, ve vztahu k migraci, aby to skutečně bylo jaksi nějakým způsobem úředně také potvrzeno a myslím si, že pro nás je to velmi důležitá věc. A jsem opravdu velmi rád, že to tady zaznělo. Mnohokrát tedy děkuji a doufám, že tedy se vám podaří udržet tuto vysokou e, náročnou úroveň pro vaši práci. Takže děkuji mnohokrát. Takže, milí kolegové, milé kolegyně, trošičku dokonce předčasně. Pan Gregor je mezi námi. Takže prosím, pojďte sem za předsednický stůl a můžeme začít trošičku napřed už s tím dalším bodem. So colleagues, um, if we could, uh... Takže, milí kolegové, milé kolegyně, trošku dřív, než bylo naplánováno, se dostáváme k bodu číslo 14, Evropský účetní dvůr. Jde o, o prezentaci Jana Gregora, který je členem Evropského účetního dvora Je to nesmírně zajímavé téma, proto se těšíme samozřejmě na jeho prezentaci. Samozřejmě moc vás mezi námi vítáme. Pan Gregor je právě členem výboru pro auditní kontrolu a předloží nám závěry zvláštního auditu EUD, který se týká boje proti radikalizaci vedoucí k terorismu. A po jeho prezentaci samozřejmě budeme mít možnost položit otázky. Je to opravdu velice rozsáhlá zajímavé téma pro Evropský účetní dvůr Máte tak maximálně 15 minutek. A po té diskuze, i když zde nemáme více členů eh, našeho výboru přítomných, prosím, abyste si uvědomila, že jsme webstreamováni, takže nyní vám dávám slovo. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedo, poslanci, poslankyně, dámy a pánové, nejprve dovolte, abych poděkoval za příležitost prezentovat zprávu účetního dvora, pokud jde o boj proti radikalizaci a zároveň samozřejmě to byla ta prezentace na společném jednání výboru KONT a DV ještě před letní pauzou, čili v podstatě jsem rád, že se vracím do Evropského parlamentu, do vašeho výboru a mohu pokračovat. Ty, Čili migrace potenciálně s tím spojená možná radikalizace, to není něco, co má to je něco, co má může mít obrovský potenciální dopad negativní na životy jednotlivců, takže to bereme skutečně velice vážně. Jestli dovolíte, podíváme se na naší prezentaci, kterou jsme připravili pro váš výbor a já pokryji pět různých oblastí. Jednak přístup našeho auditu, proč vůbec jsme se věnovali této důležité oblasti. A poslední dva body se zaměří na naše závěry a doporučení. Národní bezpečnost jakožto oblast sama o sobě je součástí boje proti terorismu. Ale je to téma, které je z odpovědnosti jednotlivých členských států. A já bych dokonce řekl, že i mezi jednotlivými eh, členskými státy je to výzva, která má obrovské rozdílné odstíny, záleží na lokální situaci. Ten přístup ze zdola nahoru je velice důležitý často. Z tohoto ohledu je rolí komise podporovat členské státy v tomto úsilí a zároveň zajistit, aby osvědčená praxe byla sdílená a to včasným a kvalitním způsobem. Na dalším slajdu se můžeme podívat na to, proč jsme se rozhodli, co nás vedlo k tomu, že provedeme audit této oblasti, protože v rámci Evropské strategie boje proti terorismu z roku 2005 to bylo na eh, čtyřech pilířích prevence, ochrana, reakce. Toto je samozřejmě se snažíme v oblasti silnějšího zabezpečení, investigativních nástrojů a zároveň reakce na možné útoky řešit tuto problematiku. My jsme se zaměřili na první pilíř a to je prevence a zároveň příčiny radikalizace. A zároveň radikalizace, která by vedla potom k teroristickým činům. My jsme se zaměřili právě na toto téma protože mnoho nedávných eh, eh, útoků bylo eh, způsobeno radikalizovanými evropskými občany a komise se domnívá, že radikalizace je výsledkem kombinace různých faktorů, například tzv. push faktory sociálního charakteru, marginalizace, exkluze a kombinace s tzv. pull faktory ideologického charakteru, to znamená zneužívání náboženského narrativu těmi, kteří rekrutují tyto, tyto osoby a omlouvají radikální činy a terorismus. V OECD využíváme stejný název, to znamená, že jde o multiúrovňovou výzvu. My na to reagujeme tím, že působíme na různých oblastech, v různých oblastech různé fondy v rámci osmi generálních ředitelství se tomu věnuji, to znamená boje proti radikalizaci, Horizon 2020, interní bezpečnostní fond, Erasmus Plus program a v neposlední řadě Evropský sociální fond. A nyní, jestli dovolíte, velice rychle, které otázky jsme kladli v tomto průzkumu. Zda Například ta podpora jde přesně tam, kam ji členské státy, kde ji členské státy potřebují, zda jsou tam nějaké díla místa, zda mm, by to mohlo přinést konkrétní benefity členským státům, když budeme jednat na celoevropské úrovni. Tato podpora je tak složitá a průřezová, tak druhý audit zároveň mm, se snažil proskoumat koordinaci jednotlivých fondů, finančních toků, protože kvalitní koordinace je v tomto ohledu důležitá pro využití potenciálních synergií. Zkoumali jsme zároveň to, zda komise dostatečným způsobem um, informovala o využívání těchto fondů a zároveň zda má indikátory pro měření účinnosti své podpory, kterou členským státům poskytuje. Na dalším slajdu bych eh, trošku popsal, jak probíhal tento audit. Jednak jsme revidovali dokumentace, politické procedury, konkrétní kroky, probíhaly pohovory s zástupci komise, který řídí tyto fondy a nástroje a zároveň to byl Centrum, RAN, eh, Centrum excellence z Amsterdamu a zároveň Europ, jednotku Europolu v Hágu. Hmm. Dále to byl průzkum který jsme rozeslali všem členským státům. Obdrželi jsme 54% reakci 15 členských států reagovalo na náš průzkum a zároveň jsme navštívili národní orgány v Belgii, v Francii, abychom prodiskutovali důležitost přidané hodnoty této podpory ze strany komise v boji proti radikalizaci. A nyní, pokud jde o nějaké závěry a výsledky, když jsme se snažili odpovědět na první otázku, zda teda komise poskytuje členským státům relevantní podporu, tak ty výsledky závěry byly objekt, obecně pozitivní. Bylo nám řečeno, že to je relevantní a dobře nasměrovaná pomoc. Většina členských států se vyjádřila v tomto ohledu a že je to dobře navrženo na evropské úrovni pro poskytnutí pomoci členských států, pokud jde o rozvinutí povědomí o radikalizaci a zároveň sdílení osvědčené praxe. To byly oblasti, kde poskytovala komise nejkvalitnější informace. Dále je to například referenční jednotka Europolu, boj proti onlineové radikalizaci, dále odolnost jednotlivých komunit prostřednictvím Erasmus Plus a ES. Evropského sociálního fondu dále. Boj proti radikalizaci tím, že, si z, že zlepšujeme výměnu informací v rámci Schengenu a reakce na radikalizaci a jejich řešení mimo EU prostřednictvím programů, které jsou financovány z Evropského rozvojového fondu. Tato podpora ze strany komise byla dobře navržena, představuje to benefity pro členské státy z evropské úrovně prostřednictvím RANu nebo internetové referenční jednotky nebo internetového fóra EU či Evropského, Evropské strategické komunikační sítě. Je to považováno za nesmírně efektivní přístup a nemohlo by to být eh, provedeno účinněji na národní úrovni samotnými státy. Zde na tomto slajdu bych rád vysvětlil, eh, jak jsme se snažili odpovědět na naši druhou otázku. Zdá jsou ty aktivity financovány z těchto fondů eh, schopné dospět ke synergiím. Zjistili jsme, že komise podporuje synergie, ovšem jsou zde určité oblasti, kde by koordinace ještě mohla být zlepšena. Ano, oni koordinují takový průřezový přístup, jsou tam synergie mezi fondy. Komise využívá sedmý rámcový program pro financování výzkumných projektů, které hodnotí radikalizační kroky. Jsou to nástroje, které eh, se používají a v rámci Presa Viora, to je projekt, který jsme financovali pro policejní složky, je využívá právě tyto nástroje a bylo to financováno z Erasmu+. I přes lepšení v této oblasti jsou zde určitě nedostatky v oblasti koordinace, Například má komise k dispozici kompletní obrázek o těchto finan- aktivitách financovaných EU a zároveň eh, tato síť RAN nevyužila svůj potenciál ohledně úspěšnosti těchto projektů z 16 evropských projektů, které navrhla komise v prostřednictvím sítě RAN. Pouze sedmi případech skutečně došlo k tomu, že síť RAN eh, se zhostila těchto projektů. Zda je zde rámec, který hodnotí účinnost, to byla ta třetí otázka, eh, to zdá opravdu je tam nějaká přidaná hodnota. My jsme zjistili, že bohužel to nebylo dostatečně ještě připraveno. My jsme to zkoumali na dvou úrovní celkové politiky a poté rovněž jednotlivé kroky či jednotlivé akce. Zde bych rád řekl, že u tak důležitého tématu a politiky, která musí být rychle vyvíjena pro řešení stávající situace. Je asi pochopitelné, že tam jsou určité nedostatky, ovšem je to oblast, která by obvykle měla, kterou obvykle účetní dvůr rovněž analyzuje, proto jsme se tomu věnovali. Na dalším slajdu to byla ta jednotka v Europolu, internetová jednotka, to znamená Eh, riziko obsahu internetového, mm, YouTube, Microsoft, Facebook, Twitter, na které se obracíme a které by, mm, tyto společnosti by měly mazat tento teroristický obsah, odstraňovat ho na základě požadavku této jednotky Europolu. Tyto statistiky, které zde vidíte, samozřejmě mohou být ještě vylepšeny. To nejde pouze o mm, to, kolik bylo odstraněno jako výsledkem této evropské jednotky je trošku obtížné dělat rozdíl mezi tím, zda to eh, způsobila ta národní jednotka, která požadovala o stažení tohoto eh, profilu nebo určitý informací. Respondenti našeho průzkumu nám řekli, že ta propaganda, která je odstraněna, prostě se uploaduje potom někde jinde, když je odstraní z určitého zdroje nebo stránek, čili to by byl problém. A nyní doporučení. V naší zprávě jsme přišli se třemi doporučeními. První je zlepšit koordinaci jednotlivých aktivit a kroků, které bojují proti radikalizaci. Komise koordinuje své kroky a dosahuje určité ty synergie. Ovšem jsou zde dvě, dvě oblasti, které by mohly být ještě zlepšeny. Doporučujeme seznam všech protiradikálních aktivit, které financuje EU a zároveň rozsáhle projekty, které jsou financovány na národní úrovni, měl bych seznam těchto projektů a zároveň e, síť RAN by měla být využívána efektivně, systematičtějším způsobem a poukazovat na ty excelentní, úspěšné projekty financovány ze strany EU. Dále jsme doporučili zlepšit podporu lidí z praxe a politiku členských států na základě různých dílčích doporučení. Já se zaměřím pouze na tu hlavní logiku, o které jsem se zmínila na počátku svého vystoupení. Jsou zde různé lokální specifické situace, čili právě ten přístup z dola nahoru je důležitý. Ty úspěšné aktivity by měly být tímto způsobem poté sdíleny a se by měla rovněž komunikovat informace o tom, zda tyto aktivity a projekty byly v praxi potom úspěšné. A úplně na závěr to třetí doporučení se týká určitého rámce pro hodnocení výsledku jednotlivých financovaných projektů. Je ale jasné, že toto je rovněž oblast, eh, která zatím ještě zaostává, co se týče výsledku. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, pane Gregore. Možná, kdyby se nám povedlo plus minus ve čtyři ukončit naše dnešní jednání. Pokusíme se o to, protože já mám ještě jednu schůzku, takže uvidíme. Samozřejmě že zde máme i kolegy z jiných výborů, kteří přišli, aby mohli reagovat na vaši zprávu. Paní Stevens mm, přišla dneska odpoledne ve čtvrtek Moc za to. Samozřejmě děkujeme. Toto je nesmírně důležitá zpráva, která se týká i toho, co by nás to stálo, kdyby zde nebyla žádná Evropská unie. Ten boj proti terorismu je to oblast, na kterou se můžeme podívat zároveň s ohledem na potřebné zdroje, rozpočet a tak dále. My se samozřejmě v našem výboru i výboru ITER eh, snažíme o tento pohled a váš názor a prezentace je v tomto hledu nesmírně zajímavá a užitečná. Nebylo to jistě jednoduché, takže vám za to děkujeme. A nyní poprosíme Kateřinu, eh, pokud máte ještě nějaké otázky a poté samozřejmě i komise. Děkuji, Claude. Děkuji vám, doktoru Gregorovi, za tu prezentaci, kterou jsme si právě vyslechli. Je to velice složité téma, pravděpodobně je to asi nejsložitější část toho boje proti terorismu. Radikalizace postihuje eh, nebo je ovlivněna řadou faktorů, příčin, které se týkají především mladých. Já vám chci poděkovat za to shrnutí. Ehm, vy jste se dotkl celé řady různých aspektů a mm, významná je e, v podstatě efektivita, udržitelná podpora, e, trvalá podpora členských zemí, a také e, podpora komise. Správně popisujete mm, ty fondy, které financují tyto projekty. Mě by zajímalo, zda komise má plný seznam všech projektů v jednotlivých členských zemích. Má tedy komise mm, plný obrázek všech iniciativ eh, v členských zemích? A mluvíte o šíření dobré praxe a zkušeností. To je zásadní v, tomto, v této oblasti. Ale jak jste řekl, tak musíme vzít v úvahu specifické kompetence členských zemí v oblasti bezpečnosti. Uh, také jste zmínil jiný důležitý aspekt, mnoho zajímavých věcí. Já jsem rybe, také jsem v náhradnicí v výboru kon, takže mě zajímá celá řada různých aspektů a v té zprávě je, že mm, veškerý ten potenciál nebyl využit zatím. Jak můžeme zlepšovat efektivitu iniciativ? Jak um, um, implementovat šíření nejlepší praxe, jak um, posuzovat ty projekty. Jsou nějaké indikátory, ale jsou nedostatečné. Jak je lze doplnit? Jaký typ intervencí? Další věc. Dnes dopoledne jsme mluvili s komisařem Kingem, který mezi nás přišel. Mluvil o odstraňování teroristických obsahů z webových stránek. O tom jste Eh, také mluvil, že by mohly nastat situace, kdy obsahy jsou tedy označeny příslušnými odděleními Europolu, že mohou být odstraněny, ale pak se objeví jinde, na jiných stránkách. Co tedy můžeme dělat v těchto situacích? Dostaneme za několik dnů návrh komise, nevíme, co ještě v tom bude. A jaká opatření můžete identifikovat, abychom se vyhnuli tomuto riziku? Víme, že některé eh, věci, které jsou odstraňovány, nejsou definitivně odstraněny, ale jsou eh, věci, kde musíme nějak eh, toho vstupovat. Máte nějaké návrhy, náměty? By zajímaly vaše návrhy. A ještě jednou děkuji za tuto prezentaci a přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci. Děkuji, Katrin. Jsem eh, mm, schopni reagovat eh, odpovídajícím způsobem na tuto eh, práci, která byla odvedena. Komise chtěla reagovat a já jsem velice rád, že Olivia je mezi námi, takže prosím o stručnou reakci. Děkuji a doufám, že budu stručně. Já jsem měl příležitost říci několik slov, když byla prezentována ta zpráva kolegům eh, z výboru KONT a ten. Eh, také jsem rád, že jsem mohl dnes přijít. Proč? Protože ta zpráva je dobrá. My schvalujeme doporučení té zprávy, je dobře načasovaná, doporučení mohou být za komponována užitečným způsobem do diskusí v kontextu eh, vysoké expertní skupiny, kterou jsme vytvořili před rokem a půl pro eh, regalizaci, radikalizaci a stát se součástí opatření, o kterých jsme eh, se rozhodli, že je budeme implementovat. Takže stručně, co již bylo odvedeno, když se podíváme na ty tři sady doporučení. Koordinace, jsme řešili vnitřní koordinaci v kontextu um, bezpečnostní unie a pracovní skupiny. Um, přispíváme k boji proti radikalizaci a podařilo se nám lépe koordinovat mezi těmi místními organizacemi, praktiky v praxi, kteří pracují v síti RAN a politickými činiteli nejenom v Bruselu, ale v různých hlavních městech. K maximalizaci využívání dostupných nástrojů, nejenom, že jsme náročnější co se, k tomu, co se týče, co je třeba poskytovat, mnoho z nich bylo také prezentováno vám ve výboru Libe, mnoho manuálů, mnoho praktických výstupů, týče dětí, vězení, diskusí, doporučení a mm, peer eh, review, které proběhly v členských zemích v oblasti, která zůstává stále velmi obtížná. A co se týče k hodnocení, tak my jsme provedli my střednědobí a ex post hodnocení, budeme to dělat i nadále k těm různým nástrojům, které máme ale také jsme začali pracovat na eh, tvorbě indikátorů, což je obtížné vzhledem k výsledkům toho, co děláte, které jsou často dlouhodobé, mm, ale jsme rádi, že budeme mít dobré indikátory a eh, velice přesné otázce materiálu na internetu, který je eh, mazán a pak se často znovu objeví na jiných platformách tak tam my jsme mm, přispěli k tomu, aby průmysl eh, vytvořil databázi hasherů, takzvanou, kde jsou reference všech materiálů, které mohou být, eh, které se eh, mohou automaticky stahovat, sundávat, zmazávat ze všech participujících platform. I to bude součástí návrhu Eh, který dostanete příští týden v kontextu opatření, eh, které požadujeme po internetových firmách, zvláštní iniciativy. Také jsme eh, instalovali systém systematického hodnocení. Jakmile skončí nějaká aktivita, tak máme hodnocení výstupů té aktivity. Takže typ opatření byl přizpůsoben významným způsobem v posledních 18 měsících, co se týče zaměření z těch, kteří opouštějí Evropu a jdou do boje a také ti, kteří se vrací, ti, kteří mm, fungují doma. A o to jde hlavně totiž snaha zabránit radikalizaci jednotlivců v našich zemích, aby se nevyužívali k bodě proti teroristickým činům. Eh, vězení, mluvím stále více o rehabilitaci a také prevenci. A děkuji vám za tyto velice cené minuty. Jenom já jsem měl dojem, že máme nějaké technické otázky tady a musíme to brzy ukončit. Takže prosím, eh, požádám našeho řečníka, aby rychle zareagoval a uzavřel to. Děkuji čtyři věci. Mm, můžeme všichni propagovat potřebu spolupracovat s iniciativami komise, protože ne všechny členské státy spolupracují aktivně. E, ty obsah a ty referenční jednotky, to je v podstatě taková mission impossible, protože čím víc bojujeme, proti obsahu na internetu, tak tím více je pravděpodobně, že se to objeví na darknetu nebo na nějakých zašifrovaných sociálních sítích. Takže je to skutečně obtížné. Ale jdeme správným směrem a riziko tady ale je. Zapomněl jsem poděkovat komisi za vynikající spolupráci během výkonu tohoto auditu a chci také využít tuto příležitost, aby propagoval stávající um, práci účetního dvora. Můj kolega brzy um, prezentuje um, dokument k migraci. Později tohoto rok v tomto roce budeme prezentovat briefingový dokument k kyberbezpečnosti a příští rok um, mm, pak uvidíme, zda je tady efektivní podpora Eh, hraničních kontrol. Zdá se, že paní Stevens indikovala uh, přihlášku do diskuze. Chcete něco říct si teď, Helgo? Se omlouvám, že jsme to tady neviděli. Chcete něco říct si, prosím? Ja, sorry voorzitter, maar ik heb uh, mijn hand opgestoken, maar als u nu kijkt, dan uh, <laughs> ja, kan u het ook niet zien natuurlijk. Kan... Ja, jsem se hlásila tady, ale No, když se nedíváte mým směrem, tak mě nevidíte moji ruku. Já jsem ve zvláštním výboru pro terorismus a musím konstatovat, že to jsou jasné metody, jak zjistit, zda zda opatření jsou úspěšná. Rozpočet EU má 314 milionů euro na projekty boji proti radikalizaci. A fungují ty projekty, ty strategie? A tady máme eh, Centrum prevence proti radikalizace. Je možné um, najít, vyvíjet metody, které určí, jak jsou tyto um, mm, patření úspěšná, možná je přizpůsobit pak politickým opatření. Co si eh, o tom myslíte? O tom bych chtěla něco slyšet ze strany komise. Děkuji, Helgo, já se omlouvám že jsem vám nedal slovo dříve. Tyto otázky možná byste mohl e-mailem paní Stevens odpovědět. Eh, dál tý tedy ty eh, odpovědi, nebo co eh, chcete. Dobře, to je i na komisi, abych to koordinovali tedy, abychom mm, podrobněji odpověděli písemně. Z technických důvodů musíme ukončit schůzi, to byl poslední bod. Příští bude 10. září, pokud není nic k bodu různé. Děkuji všem, kteří zůstali až do konce a bychom mohli dokončit naši agendu a všem také našim tvrdě pracujícím spolupracujícím právníkům, právní službě, všem, kdo jsou tady. Děkuji vám. Hezký víkend všem.